cenu přichází pozdě, ale je naprosto zasloužená. A nyní eh, se eh, dostaví pan Füle jako zástupce eh, komise na diskusi o strategii pro Černé moře. Jakmile se prosím usadíte, můžeme začít. Uh, Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, já jsem velmi rád, že mám příležitost dnes s vámi diskutovat jménem vysoké představitelky a místo předsedkyně Eštonové o e, úsilí v regionální spolupráci a o perspektivách v oblasti Černého moře. Vítám pozornost, kterou Evropský parlament věnuje eh, regionální spolupráci v Černém moři. Celý region Černého moře je jasný region e, s bohatými lidskými i přírodními zdroji. Je to vlastně brána mezi Evropou a Azií Ázií a Středním východem a proto eh, vlastně je velkou příležitostí určit, ve kterých oblastech se naše zájmy setkávají a kde je možná praktická spolupráce. Od roku 2007, jakmile vstoupilo Bulharsko a Rumunsko do EU. E, tak se EU zapojuje do záležitostí Černého moře. Je tam celá řada příležitostí i výzev e, a vyžaduje to koordinovaný postup. Právě proto jsme v roce 2008 vytvořili e, synergii pro Černé moře. To byl přínos EU k této spolupráci. Někdy si kladu otázku, zda právě tato synergie není vlastně zdvojením východního partnerství, ale odpovídám nikoli. Východní partnerství se snaží přinést východní sousedy blíže k EU prostřednictvím politického přidružení a hospodářské integrace. Synergie Černého moře mm, přináší eh, nebo přivádí EU blíže k Černému moři. Dovolte několik osobních poznámek. Je tady samozřejmě eh, interakce mezi oběma Eh, procesy synergii Černého moře a východním partnerstvím. My jsme ovšem rozvinuli východní partnerství do velmi důležitého eh, nástroje pro naše východní partnery. A myslím, že nám to dává příležitost, aby synergie Černého moře se stala skutečně nástrojem, který nám dává skutečné synergie pro naše politiky v daném regionu. Společně vytváříme eh, s partnery mezi EU a partnerskými zeměmi. Vytváříme eh, synergie s přeshraniční spoluprací a jsme také aktivnější eh, v úloze v celém tomto regionu. Vážení členové Evropského parlamentu, Eh, naše zájmy v Černém eh, moři jsou velmi široké, jdou od životního prostředí, eh, námořních záležitostí, rybolovu, energetiky, pravy a tak dále. Proto jsme se zaměřili na vytvoření tří sektorových partnerství v oblasti životního prostředí, dopravy a energetiky. V březnu 2010 jsme spustili partnerství v oblasti životního prostředí. Kromě toho máme také velký program přeshraniční spolupráce v regionu. No, o tom jsem hovořil před chviličkou. Rozpočet na období 2007 až 2013 v programu pro celou oblast střední Černého moře se zvýšil ze 17,5 milionů na 25,7 milionů eur. Po první výzvě pro předkládání eh, návrhů eh, se rozběhlo 18 projektů se třemi prioritami Eh, v rámci tohoto programu v letech 2007 až 2013. Jednak je to eh, podpora přeshraničního partnerství v hospodářské a sociální oblasti, sdílení zdrojů a know-how v životním prostředí a uchování přírody. A dále podpora v oblasti kulturních a vzdělávacích iniciativ pro vytvoření eh, společného prostoru kultury v daném, mm, v daném regionu. E, nicméně je na čase, abychom přemýšleli o tom, jak e, naše spolupráci e, rozvíjet dál. A vítám příležitost diskutovat o tomto tématu s vámi. Pokud jde o budoucnost strategie pro Černé moře, musíme mít jistotu, že to bude dobře přijímáno jak v Evropské unii, tak i v rámci států Černého moře, které nejsou součástí EU. Přemýšlíme proto o tom, jak revitalizovat tuto synergii Černého moře jakožto přirozený krok směrem k budoucí strategii. A tady máme tři úvahy, které především máme na mysli. Za prvé, musíme eh, posílit přístup EU ke spolupráci eh, v regionu Černého moře a to způsobem, který bude brát v úvahu rozmanitost eh, vztahů se zeměmi kolem Černého moře. Máme tady jednu kandidátskou zemi Turecko, strategického partnera Rusko, plus naše partnery v rámci východního partnerství, což jsou Ukrajina, Moldova, Gruzie, Arménie a Azerbajdžán. Musíme také brát v úvahu, že tady jsou někdy dost složité vztahy mezi těmito zeměmi navzájem, či případně s dalšími zeměmi v sousedství Černého moře. Za druhé, Musíme brát v úvahu další eh, rámce spolupráce v regionu. Nebudeme přece znovu objevovat kolo eh, v oblasti životního prostředí. Komise pro Černé moře je velice důležitým aktérem a Evropská unie doufá, že bude přijata jako plný člen této komise. Chtěli bychom také být na úrovni našich závazků eh, v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci v Černém moři, a to zejména eh, vzhledem k tomu, že v Istanbulu 26. června se oslaví 20. výročí této organizace. Posílení synergie Černého moře a eh, závazek v organizaci hospodářské soutěže hospodářské spolupráce. To všechno připravuje velké příležitosti pro rozvoj praktické spolupráce a posílení dialogu mezi EU a Ruskem, mezi EU a Tureckem, což jsou dva velice důležití aktéři v celém regionu. A za třetí, to je asi poslední a nejdůležitější bod, musíme <clears throat> rozehrát eh, úsilí Evropské unie v rámci příležitostí, které tady vznikají v rámci Lisabonské smlouvy. A my budeme i nadále posuzovat eh, výměnu. Eh, velice si ceníme diskuse s parlamentem o tomto tématu a věříme, že bude možné posílit eh, přístup Evropské unie k celému tomuto regionu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nejprve vystoupí pan Unkeranu. Děkuji. Pane komisaři, jakožto zpravodaj pro oblast Černého moře, to mohu potvrdit. Těchto 15 měsíců eh, volal parlament eh, potom, abychom přijali strategii Evropské unie, která posílí synergie v oblasti Černého eh, moře očekávání bylo opravdu velice vysoké. Zahájení synergii pro Černé moře eh, mělo několik důležitých výsledků. Za prvé eh, se eh, tady vytvořila oddělená politika Evropské unie vůči Černému moři. O čtyři roky později jsme zaznamenali velké zklamání z těch výsledků. Co se týče politiky EU, region Černého moře vypadá spíše jako černá díra. Nejsou tu žádné globální eh, zprávy o dosažení synergických efektů. Žádný dokument eh, ne to nedokládá. A za druhé, ty výzvy, které stojí před černým eh, mořem, nebyly formulovány v žádném dokumentu. Je to také potenciál eh, pro vznik krizí a napětí eh, je, nemůžeme hovořit o zlepšení ve strategických oblastech, jako je bezpečnost a energetika. V roce 2008 a v roce 2011 byly to dvě příležitosti, kdy Evropský eh, parlament eh, volal po aktualizaci eh, těchto synergií v černomorské oblasti. A plánuje komise, že vypracuje takovouto strategii. Děkuji vám.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 Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Černomorský region je region strategického významu, jak již zde zaznělo. Jsou tu eh, země, které jsou již členy EU, jsou to kandidátské země, strategický partner Rusko a také eh, země, které jsou součástí východního partnerství. Je třeba jim pomoci zajistit bezpečnost, stabilitu a prosperitu v celém regionu. Je Jistě v tomto regionu jsou některé zamrzlé konflikty, a některé z nich eh, přetrvávají přes 20 let. Co je možné učinit? Já se domnívám, že pan komisař o tom přístupu pohovořil. Je třeba podpořit některé odvětové politiky jako doprava, cestovní ruch, energetika, životní prostředí. To je správný přístup, protože když se podíváme na eh, činnosti BISEK nebo parlamentní schromáždění, eh, postupuje tak, že to jsou přes přesně vlastně tyto oblasti, eh, o které se ty organizace starají a to bychom měli podpořit. Eh, také je to koncepce eh, černomorských dálnic. Je třeba posílit důvěru mezi národy v okolí Černého moře a je třeba posílit bezpečnost v energetice, bezpečnost životního prostředí, posílit cestovní ruch. A krok za krokem s tímto přístupem můžeme přispět k vyřešení některých zamrzlých konfliktů v tomto regionu. Jinými slovy řečeno, eh, myslím si, že to je tedy správný přístup komise, měli bychom ho podpořit a měli bychom být ještě eh, aktivnější eh, co se týče spolupráce mezi parlamenty. Pan Melcer. Děkuji vám, pane předsedo poslední době se odehrálo lecos pro posílení východního partnerství. A e, podnět více pro Černé moře, to je určitě důležité pro naše východní e, partnery. Je to podnět ke změnám, k reformám. E, to platí zejména o zemích kolem Černého moře potřebují určitý motor v nejrůznějších oblastech. Region Černého moře eh, určitě v příštích letech nabude na významu a to především kvůli energetické otázce. Eh, Evropská unie by měla sledovat trvale udržitelný přístup a také opatrný, aby všechny zájmy mohly být zohledněny. Eh, samozřejmě se to týká především výstavby nových ropovodů a plynovodů, protože sice je to důležité, důležité mít zásoby pro Evropskou unii, ovšem jsou zde určité věci, které by měly být, eh, kterým by se mělo zabránit, zejména s ohledem na Turecko. Eh, nabývá významu Ukrajina a samozřejmě vítáme eh, přístup k ní, ale Eh, také ruské zájmy jsou v tomto regionu některé legitimní a proto také musíme tyto legitimní zájmy zohlednit, abychom partnerství neohrozili. Děkuji. A pan Karas. Ano, vážený pane komisaře, dámy a pánové, vítáme eh, úsilí černomorské strategie s tím, že má dostat eh, nový vítr do plach. Já jsem eh, také proto, abychom nově ohodnotili stávající stav, nejenom si klepali na rameno. Země v černomorské oblasti nabývají stále většího významu. Eh, mají velice dynamický vývoj, je tam silný potenciál pracovních sil, ale také eh, energetických zdrojů. Do Černého moře vtéká Dunaj, je to evropská řeka. Proto je důležité, aby spolupráce eh, zemí v černomorském regionu byla podporována. Je důležité, abychom aktivně aktivity všech členských států v tomto regionu združily a ne, aby si každý hrál na svém písečku. Eh, měli bychom eh, tím politicky zajistit Evropu. Můžu říci takové věci, jako je diversifikace energetických zdrojů, zajištění dodávek a podobně. Je důležité vybudovat plynovody, ale také eh, existují konkurenční eh, projekty, například South Stream, čili ten jižní proud. Další země jsou kolem Kaspického moře. Ovšem eh, jsou země střední a eh, Asie a eh, jsou zde různé konflikty. Je to otázka ne pouze ekonomiky a energetiky, ale také otázka bezpečnosti a stability. A vítám zesílený zájem o tento region, ovšem měli bychom se přibližovat tomuto regionu strategicky. Děkuji. Děkuji a dále má slovo pan Kalfin. Děkuji. Vážený pane komisaři, souhlasím s každým slovem, který jste řekl o černomořském regionu a také o příležitostech, které tam Evropská unie spatřuje. Domníváme se, že to jsou dobré vyhlídky pro další spolupráci a rozvoj východního partnerství se zdá, že se Černomořská oblast díky němu dostala do pozadí. Chtěli bychom zdůraznit eh, důležitost angažovanosti Evropské unie, a to nejenom v oblasti dopravy životního prostředí a energetiky, jde také o eh, vzdělávání, kulturu a cestovní ruch. Je třeba, abychom stanovili eh, specifické cíle, protože jinak se nic nestane. Děkuji. Slovo má paní Tykau. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři tento region má velký význam pro eh, zásobování eh, palivy a jsou tu eh, nejrůznější trasy, které sousedí s Blízkým východem a s Kasmickým mořem. Rumunsko hraje velice důležitou roli v oblasti mezinárodních vztahů výbor ITRE sleduje strategii vůči Černomorské oblasti a bylo řečeno, že tento koridor je velice důležitý pro zásobování energetickými produkty. Je to Nabucco, transjaderská síť zásobování přes eh, Gruzii, Azerbajdžán, Rumunsko, také přes Řecko a další země je důležité, abychom eh, usilovali o dobrou spolupráci mezi sousedními zeměmi a Eh, komise k tomu přikládá velkou prioritu, takže takovýto akční, eh, akční plán velice vítáme. Nyní k, eh, k, k Catch the Eye. Importanța Paní Bazesku, děkuji, pane předsedo. Strategický význam černomorského regionu je bez veškerých pochyb. Z hlediska energetických zdrojů, z hlediska kultury a je to velice důležité z dopravního hlediska, vnitropolitického i z hlediska zahraniční politiky. Vývoj v tomto regionu eh, je nutný a je třeba dosa- eh, docílit eh, větší bezpečnosti a stabilitu stability. Zmrzlé konflikty je třeba vyřešit a je třeba využít eh, veškeré hospodářské možnosti, především eh, velkých energetických zásob. Eh, proto je nutná rozsáhlá politika regionu Černého moře. A Čas ukazuje, jak je velice důležité mít jednotný rámec pro kooperaci. Proto vás prosím, abyste také vyzvali komisi co nejrychlejšímu přijetí eh, černomorské strategie. Děkuji, pan Paška. Děkuji mnohokrát, eh, pane komisaři. Jedním, jednou z nejvýznamnějších eh, bran eh, jsou černomorské přístavy. Ty zpracovávají eh, toky zboží, které přicházejí z Evropy a jsou převáženy nebo exportovány dále do východ, na východ. Proto je nutné podél pobřeží vybudovat dobrou infrastrukturu, ale také směrem do vnitrozemí. Takovou důležitou cestou je také Dunaj, protože představuje cestu do, z Černého moře do um, středu Evropy. Proto si myslím, že je velice důležité mít eh, dokumenty pro Evropu provázané. Stejně tak by to mělo být eh, provázáno s podunajskou strategií. Je to důležité pro západní deltu a celé pobřeží Černého moře eh, ty dva evropské strategické dokumenty mohou vést k efektivnímu využití zdrojů pro celou Evropu. Děkuji za pozornost. Finally, so... Děkuji a nakonec pan Luhan. Komisár, Vážený pane komisáři, Černomorský region má velice velký strategický význam. Má co dočinění s bohatými nerostnými zdroji a téměř 50 eh, milionů spotřebitelů. Zesílená regionální spolupráce mezi sousedními zemi, eh, zeměmi je, má velký význam pro celý region. Regionální spolupráce znamená také silnější využití eh, politiky sousedství Evropy. Černomorská oblast je součástí této politiky sousedství. Zaujímáme skromnou pozici z tohoto hlediska v současných plánech, ale měli bychom zesílit právě tu politiku sousedství. Regionální spolupráce by měla být podpořena tím, že by se vytvořila skutečná černomorská strategie Evropské unie. Také bychom měli zohlednit černomorskou synergii a především také podunajskou strategii. Děkuji a dále má slovo paní Tikau. Vielen Dank. Domnule comisar, aș dori să vă pun uh, o întrebare Děkuji vám, pane komisaři. Mám na vás jednu otázku. Když jsme hovořili o rozvoje Černomořského koridoru a vůbec mořských eh, koridorů, tak tu není stanovena žádná finanční linie, i když u ostatních mořských projektů v Evropské unii eh, to je, existuje dohoda, memorandum, že budou vytvořeny takovéto koridory, ale chtěli bychom požádat eh, komisi, aby vytvořila takovou to rozpočtovou lidi, aby bylo možné vytvořit tyto koridory k jako se financují v oblasti Baltského moře. Není tu žádná dohoda ohledně regionálního e, využití rybolovu v Černém moři. Komise by měla podporovat regionální dialog v oblasti Černého moře, tedy tam, aby se eh, toho zúčastnili eh, další země sousedící. Děkuji eh, paní Tykao, tím končíme Catch the Eye a dovolte, abych v zastoupení Unie udělil slovo panu komisaři Filemu. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, Děkuji vám za krátkou, ale velmi inspirativní diskusi k tématice eh, strategie a synergie pro Černé moře. Já jsem pevně přesvědčen, že společně synergie pro Černé moře, včetně celé řady nástrojů přeshraniční spolupráce, jakož i Eh, námořní strategie EU a Dunajská strategie EU tedy společně mohou vytvořit velice zajímavý přístup k regionu Černého moře. A eh, já bych mohla hovořit podobně jako poslední řečník a jako Marie Damenaky. Eh, a můžeme takto dokazovat, že všechny země kolem Černého moře budou stejně zapojeny do námořní eh, strategie a budou dále spolupracovat eh, například také pro udržitelný eh, rybolov. V Bukurešti ostatně v listopadu tohoto roku proběhne konference o udržitelné námořní aktivitě a rybolovu v Černém moři. Je tady společný zájem mezi Evropskou unii a partnery kolem Černého moře. Společně chceme řešit výzvy tohoto regionu, jako je okázka dopravy, životního prostředí, námořní politiky, rybolovu a školství. Doufáme, že tento přístup zvýší vzájemnou důvěru eh, všech zemí kolem Černého moře. Evropská eh, unie musí, musí zohledňovat své zájmy v tomto regionu v oblasti Eh, politické i hospodářské dimenze a musí dále diskutovat o tom, jak těchto zájmů dosahovat. V tomto úsilí také eh, spoleháme na podporu Evropského parlamentu a budeme zohledňovat vaše budoucí doporučení. Dovolte, abych vás ujistil, že eh, máme velmi na paměti strategii pro Černé moře. Pracujeme velmi intenzivně na celé řadě aspektů, které jsem zmínil. A někteří eh, z vás to také uváděli, jako je například eh, bezpečné zásobování v oblasti eh, energetiky, regionální spolupráce a my pracujeme na těchto aspektech velice mm, usilovně. Hovořil jsem také o východním partnerství. E, my vytváříme vazby Evropské unie v daném regionu. A e, Vedeme samozřejmě diskusy eh, s Evropským parlamentem, ale také eh, s radou. Jsou eh, tady lidé, kteří volají po institucionálním rámci. A tito lidé mě zvou, prezentují některé konkrétní náměty k tomu, co děláme, k tomu, jak se na tuto strategii díváme na její pilíře, na její strukturu. Abych vám řekl uh, pravdu, tady právě prokazujeme ty důležité zásadní představy. A já chci říci, že eh, rozhodně všechny tyto věci bereme velmi seriózně. Pracujeme i dále eh, na východním partnerství, budeme podporovat vazby s našimi partnery. Podpoříme eh, podporu pro přeshraniční spolupráci a zajistíme, že nyní s Lisabonskou smlouvou Evropská unie bude sehrávat svou efektivní úlohu v regionální spolupráci. Děkuji vám za podporu a děkuji za diskusi. Děkuji mnohokrát, pane komisaři Füle. Tímto končím rozpravu. Dále máme na pořadu jednání eh, společnou rozpravu o jednáních o dohodách o přidružení mezi EU a Azerbajdžánem a Armenií. Eh, nejdříve paní Jaten Meky, eh, jednání o dohodě o přidružení mezi EU